Bien, Zahájíme naše dnešní odpolední zasedání. Vamos a comenzar eh, la reunión de esta. Zahájíme dnešní odpolední zasedání. Dostali jsme informaci o tom, že zde máme dočasné vákuum na vedoucích pozicích po německých volbách. Máte ve svých složkách návrh pořadu jednání. Doufám, že ho budete schopni schválit. A pokud jde o tento bod, tak bych rád zdůraznil, že ze stejných důvodů, z jakých já teď předsedám, tak eh, zprávu o společné bezpečnostní obrané politice přeložíme na zítřejší odpoledne, aby tady mohl být eh, i pan Brok, tedy zpravodaj. A už k tomu nemám žádné další jiné připomínky k tomu pořadu jednání. Takže teď přejdeme k bodu 3, to je schválení zápisu ze schůze konané dne 28. srpna. Pokud eh, nepředložíte námitky sekretariátu, tak ten zápis budeme považovat za schválený. Jako obvykle můžeme přistoupit k bodu číslo 4, a to je budoucnost vztahu mezi Evropskou unii a zeměmi ASEANu. Víte, že 10. září byla lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Máte ve svých složkách předložené pozměňovací návrhy, bylo jich 102. A máme zde zpravodaje, pana Butikofera, kterému děkujeme také za to, že po tom volebním dnu přišel na zasedání našeho výboru. Takže, pane zpravodaj, dávám vám slovo, abyste nás informoval o stavu zprávy a o tom, co chcete udělat s těmi pozměňovacími návrhy. Počítám asi, že představujete kompromisy, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající Po náročném volební dnu je příjemné přijet do Bruselu a hovořit o něčem pozitivnějším. Z tohoto důvodu bych chtěl krátce představit situaci vyjednávání já jsem se dostal při počítání na 112 pozměňovacích návrhů. Já za ně každopádně děkuji. Zabýval jsem se jimi intenzivně. Navrhl jsem kompromisní pozměňovací návrhy. Doufám, že příště ve Štrasburku o nich budeme moci hovořit. Pokud to tak bude, Doufám, že polovina pozměňovacích návrhů tak bude vyřešena těmito kompromisními pozměňovacími návrhy. Podle mého předběžného návrhu hlasovacího seznamu vidím, že by tam eh, mohlo být asi tak 20 pozměňovacích návrhů, které by mohly být kontroverzní. Vidím tedy z politického hlediska hodně koncenzu, pokud je o obsah a doufám, že se nám podaří dostat se k dobrému výsledku. Děkuji, pane Botikofere. Nejdříve dám slovo stínovým zpravodajům za jednotlivé politické frakce a potom dáme slovo i dalším členům výboru. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji panu kolegovi Bytukeforovi. Jsem velice ráda, že jsem na té šťastnější straně. po včerejšku nicméně naše práce v Bruselu zcela normálně pokračuje. Pro mě jsou důležité tři body, a pak je ještě čtvrtý bod, který to schrnuje. Státy ASEAN jsou našimi hospodářskými partnery, jsou našimi bezpečnostními partnery, jsou pro nás partnery také jako poslanci, tamnější poslanci, jsou s námi v kontaktu. A čtvrtý bod, a to je pro mě rozhodující bod, Všechny otázky, kterými se zabýváme, se týkají nejrůznějších oblastí našich aktivit. A já si myslím, že komplexní zpráva by byla dobrá, ale zároveň by měla zůstat spíše na obecné úrovni. Myslím si, že není proto dobré zacházet do podrobností, zmiňovat jednotlivé případy. Doufám, že budeme mít dobré kompromisy které budou zohledňovat tento můj eh, přístup a poté myslím, že se nám podaří eh, dosáhnout dobrého výsledku. Pokud jde o zprávy o jednotlivých státech, eh, to jsou věci, které samozřejmě se odraží, odrazí a později v dalších dokumentech. Já se v každém případě těším na kompromisy, které budeme moci společně vypracovat a, a Těším se na spolupráci. Samozřejmě eh, doufám, že eh, spolupráce bude zohledňovat zájmy naší politické skupiny. Děkuji. Děkuji, paní Jagle. A teď má slovo paní Gomez. Místo stínového zpravodaje za frakci SD, který zde nemůže dnes odpoledne být. Já zde zastupuji pana Leichtfrieda, který zde dnes nemůže být, protože je součástí delegace parlamentu na Tajvanu. Myslí si, že ta zpráva je dobrá. Blahopřeji panu Butekoferovi, protože je to opravdu velmi vyvážená zpráva. Myslí si, že je důležité zaměřit se na několik nejrelevantnějších bodů a doufá, že dosáhneme dobrých kompromisů. Ty nejdůležitější body podle něj je komplexnější strategie pro jihovýchodní Asii, která uzná důležitost těchto vztahů a lépe využije jednotlivé nástroje, které máme k dispozici. Myslí si, že viditelnost členských států EU by měla být zvětšena všude v celém regionu a samozřejmě ASEAN je centrem. Myslí si, že v tomto kontextu je důležité rozvíjet aktivity, které podporují inkluzivní růst, sociální soudržnost a stabilitu trhu práce. To samozřejmě zahrnuje dialog a spolupráci jak politickou, tak sociální se členy ASEANu. Myslí se, že je důležité uznat sociální práci a environmentální standardy odkázat na umluvu ILO, že to všechno musí být plně implementováno. To zahrnuje jak národní, tak mezinárodní podniky, které působí v zemích Asánu, aby dodržovaly pravidla zodpovědnosti podniků. Myslí si, že ta spolupráce se členy ASEANu by se mohla rozvíjet také, pokud jde o implementaci hlavních směrů OSN, pokud jde o obchod a lidská práva. Zdůrazňuje význam odboru. Některé země ASEANu právě například Indonésie, přikládají velkou důležitost odborům. Indonésie je jedna z hlavních zemí ASEANu, nejen tedy kvůli svým rozměrům. Jsou zde i další členové ASEANu, kde odbory zatím ještě nefungují, jsou potlačovány. A samozřejmě je určit, vyjadřil určité znepokojení, pokud jde o lidská práva, především pokud jde o ženy a dívky a o všechny aspekty spojené s rovnováhou nebo té rovnoprávností pohlaví. Je třeba podporovat studentské výměny a mezilidské kontakty prostřednictvím programu Erasmus Mundus na akademické úrovni, aby byl zajištěn lepší kontakt mezi akademiky ze zemí Evropy a ASEANu. To jsou tedy hlavní body, které tedy zdůrazňuje můj kolega a já je plně podporuji. Děkuji. Děkuji, paní Gomeš. A jako další má slovo pan Wilson. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ve stejné situaci jako paní Gomez. Nejsem stínovým zpravodajem ALDE k této zprávě. Bohužel náš stínový zpravodaj zde nemůže být. A tak jménem naší politické skupiny bych chtěl pogratulovat panu Butikaferovi k, k něčemu, co se stává být komplexní zprávou naši politickou skupinu pobavil odstavec 1, tam se hovoří o ASEANu. A e, to navzdory e, vnitřním rozdílům. To nás pobavilo, protože když se podíváme na Evropskou unii v současné době, e, něco takového by se snadno dalo říct o EU také. A já přeji, aby ASEAN aby tato organizace měla větší úspěch při překonávání rozdílů než Evropská unie. My Souhlasíme e, s názorem zpravodajem, že by měla mít Evropská unie předsedu delegace v ASEAN. Zabývali jsme se také otázkou eh, meziparlamentního schromáždění mezi EU a ASEAN. Máme zkušenost eh, s takovými schromážděními se Středomořím, v rámci Středomoří, eh, v rámci Latinské Ameriky a tak dále, ale víme, že tyto parlamentní schromáždění nebyly až tak úspěšné. Nicméně víme, že, jaký, že nějaký kontakt mezi poslanci je dobrý, je lepší než žádný. Eh, tak je samozřejmě důležité hrát v této oblasti aktivní roli. Chtěli bychom zdůraznit důležitost eh, Evropsko-azijské nadace, která v současné době už funguje asi 15 let a odvádí skutečně vynikající práci možná není dostatečně uznávána. Eh, také v každém případě není dostatečně podporována členskými státy EU. Nicméně odvádí vynikající práci, pokud jde o kulturní výměnu, pokud jde o mezileckou výměnu a tak dále. Vzhledem k tomu, že eh, naši eh, občané nebo lidé v EU eh, méně znají Asii než některé ostatní části světa. Myslíme si, že by si tato nadace zasloužila podporu. A vítáme také to, že zpravodaj trvá na tom, že musíme zakázat vznik mezinárodní eh, mezivládní organizace pro lidská práva. Je zde, jsou zde naléhavé otázky, které je eh, třeba řešit. V celé řadě členských států ASEANu. Jsou to dlouhodobé otázky. důležitější otázky než eh, třeba některé otázky eh, týkající se severní Afriky. Eh, my v každém případě gratulujeme panu Butikoferovi za odvedení vynikající práce. No Děkuji, paní Demartini tady není, ale je tady pan Tanok, který zastupuje frakci ECR. My other colleagues. Děkuji, pane předsedo. Já také hovořím za Suzy Demartini, která je naší stínovou zpravodajkou. Chtěl bych se připojit také eh, k blahopřání panu Budikeverovi za zajímavou a vyváženou zprávu. Spolupráce mezi EU a ASEANem eh, je velice zajímavý projekt. Týká se to 600 milionů lidí eh, Asie je hospodářsky na vzestupu a proto potřebujeme, aby naše vztahy byly dobré, těsné a také je to velice flexibilní organizace, která udržuje různé vztahy s Japonskem, Austrálií, Čínou a tak dále. A také zde zaznamenáváme pokusy napodobit Eh, koncepci například našeho společného trhu, možná i společné měny, ale to by byla jiná story. Eh, já vítám tedy odstavec číslo 14, eh, který povzbuzuje k výuce angličtiny, což je v rostoucí míře globální jazyk, nejenom tedy omezený na Británii a Spojené státy. Podobně jako kolega Graham Watson, také mě trošku trápí odstavec 6, eh, což eh, je ta myšlenka parlamentního schromáždění mezi EU a ASEANem. Já musím říci, že já tedy eh, už jsem se zabýval, máme Euronest, eh, politiku sousedství, eh, východní partnerství a tak dále a musím říct, že jsou to věci, které jsou velmi, velmi drahé a těch přínosů není mnoho. Takže já myslím, že pokud by něco takového eh, bylo, pak by bylo dobré, kdyby se zároveň s tím zrušily různé bilaterální eh, vztahy a organizace a platformy, eh, které potom jsou zbytečně časově náročné ale moc tedy to nefunguje. Mně by se líbil spíše model amerického kongresu, kde se skutečně všechny delegace Eh, ruší a je to v gesci eh, výboru pro zahraniční záležitosti, plus jsou námi sezváni eh, lidé se jiných výborů. Pokud se týče odstavce 19, já myslím, že to, co tady zelení navrhují, že příliš zasahuje do vnitřních záležitostí. No, takže my máme tady kolik asi 12 pozměňovacích návrhů. Eh, já jsem je spolu podepsal se Suzy, eh, předvážíme, eh, předložíme vám ale předpokládáme, že to bude na konci tedy úspěšné. Děkujeme. Děkuji za vaše vystoupení. Pane Tanoku, nevím, jestli ještě někdo další se chce vyjádřit. Pokud ne, tak bych vyzval pana Drismance z SVČ, aby vystoupil za Evropskou službu pro vnější činnost. Prosím. Thank you very much. Um, thank you. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji vážení poslanci. Eh, to, co eh, můj kolega řekl během poslední debaty, tak s tím velice souhlasím. My vítáme tuto zprávu o budoucnosti euroazeánských vztahů je to v souladu s tím, jak se na to díváme my. My v podstatě se snažíme upgradeovat vztahy s ASEANem, který pro nás je přirozeným partnerem v rychle se rozvíjející části světa. Od roku 2012 zaznamenáváme dynamický rozvoj těchto vztahů Eh, měli jsme akční plány, eh, podepsána smlouva o spolupráci a doufáme, že eh, se nám tuto dynamiku podaří v příštích měsících udržet v podobě ministerských setkání a rozšiřování spolupráce do dalších oblastí. Také třeba netradiční problematika bezpečnosti nebo konektivita. A tady, myslím, máme oč se podělit eh, z hlediska naší regionální integrace. K bodu 25 to je taková drobnost otázka eh, je to otázka drobných úprav tedy toho původního textu Rohinů, to bychom tedy podpořili a velmi to vítáme. A pokud dovolíte, rád bych předal také slovo ještě zástupci Evropské komise. Thank you, chairperson. Děkuji vám, pane předsedo. Navržené změny k této rezoluci se velmi dobře shodují s dosavadním průběhem spolupráce ze strany Evropské komise DGFko. Velmi vítáme navrhovanou rezoluci. Připadá nám zajímavá a vyvážená. Co se týče příštího období od roku 2014 směr dalšího rozvoje, který jsme si předjednali s partnery z Azánu, nachází v tomto textu značnou podporu. Našly by se tady tři poměrně široké oblasti eh, podpory Zaprvé vycházíme z minulých zkušeností z regionální integrací a aplikování, aplikování evropských vlastních zkušeností, tam, kde je to relevantní. Druhou velkou oblastí by mohla být klimatická změna a zvládání katastrof. A to souvisí s ekologickou problematikou a samozřejmě také s eh, ohrožením eh, městských oblastí eh, v této oblasti. No a dále eh, by to byl fórum pro dialog, kde bychom se zabývali netradičními bezpečnostními tématy, jak to zdůraznil kolega z diplomatického servisu. Myslím, že to je velice zajímavá rezoluce. Děkuji vám. Děkuji zástupcům SVČ komise. Než dáme slovo panu zpravodaj, panu Butikoferovi, tak možná trochu vystoupíme ze své dočasné role předsedy a rád bych navázal na jednu věc, která se týká vytvoření parlamentního schromáždění EU ASEAN. Já myslím, že zpravodaj zde navrhuje, aby se Utvoření tohoto schromáždění pozvedlo na politickou úroveň. Chci vám připomenout, že smlouva už stanoví základy takovýchto schromáždění. Například máme parlamentní schromáždění EU a KT. Má to také svůj základ na rozhodnutí rady, Euronest, Euromed a tak podobně. A myslím si, že je třeba racionalizovat využívání takovýchto zhromáždění a dát jim co nejfunkčnější formát, který možná nebude tak nákladný, ale nemůžeme marginalizovat tak důležitý region, jako je právě region představující země ASEANu. Náš parlament, když se zaměřuje na vztahy s těmito zeměmi, tak do toho musí zahrnout také parlamentní dimenzi. Ale pořád tedy v rozumném, racionálním rámci, který musí fungovat způsobem, který bude odpovídat současné situaci, současným okolnostem. Teď dám slovo panu Butikoferovi, aby mohl reagovat na položené dotazy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jenom několik eh, poznámek. Nejdříve k tomu, co řekli kolegové. Všem bych chtěl poděkovat za příspěvky a také za eh, laskavé komentáře. Pan eh, Leichtfried eh, bohužel nepředložil pozměňovací návrh, návrhy včas a já tedy očekávám, že některé z jeho myšlenek zapracují do kompromisních návrhů, ale také se pokusím využít také cesty vlastních eh, ústních pozměňovacích eh, návrhů, čili takovýmto způsobem bych chtěl jeho myšlenky eh, zapracovat, abyste věděli. K tomu, co řekla paní Jegle, o tom, že bychom měli zůstat na obecné úrovni, tak s tím souhlasím a myslím si, že jsem k tomu takto i přistupoval. Takže eh, jednotlivé konkrétní příklady budou změňovány pouze tam, kde to hm, bude mít eh, jakýsi symbolický nebo obecnější význam. Bude to, jak říkám, obecnější eh, mimo rámec bilaterálních vztahů. Za třetí, Někteří se mě ptají, eh, proč v této zprávě je tak málo zmínek o obchodu. Samozřejmě eh, je to pravda, ačkoliv obchod je samozřejmě velmi důležitou dimenzí našich vztahů. Nicméně je třeba eh, odpovědět takto. Náš výbor má omezené kompetence. My nejsme výbor pro mezinárodní obchod, takže se domnívám, že těch několik málo slov o obchodu je adekvátní. Také bych chtěl říci, a jsem, jsem vděčný za to, že o posledním Štrasburku jsem měl možnost setkat se, se všemi deseti velvyslanci ze zemí ASEAN, Čili ještě v době, kdy jsem psal tuto zprávu, eh, získal jsem od nich cenné podněty, které se vyplatí vzít v úvahu. K tomu, co řekl pan Tanok. Obecně bych eh, velmi souhlasil s tím, co jste řekl k delegacím. Tady vás mohu opravdu podpořit. Rád bych také změnil tento systém, ovšem eh, nevím, eh, co by to udělalo s naší popularitou, pokud bychom se do toho pustili. Pan předseda toto porovnával ještě s jinými s regiony a já myslím, že musíme být poněkud eh, senzitivní vůči diplomatickým kontextům. Jestliže máme meziparlamentní schromáždění pro různé oblasti, tak eh, v tomto kontextu, jestliže ASEAN eh, nyní je pro nás důležitou eh, oblastí, tak to, co děláme, by nemělo vést k falešnému dojmu, že eh, tento region je pro nás méně důležitý než ty ostatní, takže snad to nějak vyřešíme. A ještě poslední poznámka k tomu stavci 25, který je až bych řekl nechválně známý, tak eh, já se pokusím o kompromisní řešení, které snad každého uspokojí. Děkuji vám. Děkuji, pane Botekofere. Zaznamenali jsme připomínky kolegů a nevím, pane zpravodaji, jestli s ohledem na to, co zde zaznělo, bychom mohli říci, že na druhém říjnovém zasedání bychom mohli hlasovat o této zprávě bylo by to dobré datum pro hlasování na výboru? Výborně, děkuji. Takže teď přistoupíme k bodu číslo 5 na pořadu jednání a to je komplexní partnerství a spolupráce mezi Evropskou unii a Indonéskou republikou. Víte, že v roce 2004 Rada ministrů dala mandát komisi, aby vyjednala takovouto dohodu s Indonésií Jednání byla ukončena v roce 2007, dohoda byla podepsána v roce 2009 a nyní Evropský parlament musí přistoupit k odsouhlasení této dohody. Jako v jiných případech by rád zdůraznil, kolik času uplyne od okamžiku, kdy rada vydá mandát a než to parlament tedy schválí. Myslím, že je to příliš dlouhé období, měli bychom se zamyslet nad tím, jak by se mohly tyto lhuty zkrátit. Vzhledem k tomu, že to opravdu velmi podkopává důvěryhodnost Evropské unie. Nemusím zdůrazňovat význam Indonésie. Má 234 milionů obyvatel, 204 milionů muslimů z toho, což je tedy v této oblasti nejvíce zalidněná země, má velmi důležitou geostrategickou polohu. Stejně jako v případě jiných partnerských dohod, jsme se řídili modelem, že máme tedy zprávu z poloviny období, kdy se zabýváme těmi hlavními oblastmi, eventuálními problémy v kontextu této dohody a také prioritami. Ale teď rovnou zahájíme rozpravu a dáme slovo zpravodajce kolegyně Aně Gomeš, která nám tuto zprávu představí. Prosím, paní Gomeš. Děkuji, pane předsedo. The gap that you just highlighted between the... To, co jste právě eh, zmínil, tedy ten časový posun mezi podepsáním a mezi parlamentním schválením samozřejmě souvisí s procesem ratifikace. A já jsem tedy slyšela, že 25 z 28 členských zemí či parlamentů toto již ratifikovali. Zbývá Francie a Řecko které dosud ratifikaci eh, neprovedly a v Chorvatsku ratifikace probíhá v těchto dnech. Čili já si myslím, že s těmi eh, národními ratifikačními procesy by neměl být problém, až na to, že eh, to trvá a je to proto, že Indonésie je skutečně strategická země a měla by být uznána jakožto strategický partner. A bohužel zatím nepro, nedošlo eh, k návštěvě eh, předsedy ani, ani eh, naší vysoké představitelce pro zahraniční věci. Indonésie je zakládajícím členem organizace ASEAN, členem IOC, eh, člen G20 a v mnohém ohledu je to velmi významná země. Indonésie jsme si dlouho spojovali s problematikou tsunami z níž ovšem vzešla eh, významná spolupráce s EU, a to nejenom v oblasti humanitární. A taky to byl problém Ačehu, to byl vlastně interní problém v Indonésii. A my jsme do Indonésie také vysílali pozorovatele k volbám, Zaznamenávali jsme postupné kroky, významné kroky k zajištění svobodných voleb. To byla velice důležitá součást demokratického růstu Indonésie. Je to demokracie mladá, Eh, vlastně od vojenské diktatury k demokracii tam přišlo v roce 99 a ten pokrok je opravdu úžasný. Zajímavé je také to, že Indonésie je demokracií a zároveň eh, je to nejlidnatější muslimská země. A to je přímo živý důkaz toho, že demokracie a islám jsou slučitelné. To je důležitý příklad. Tato dohoda o spolupráci a míru je velmi ambiciozní a jejím cílem je posílit spolupráci mezi Indonésií a EU prakticky všude, nejenom v oblasti ekonomické. Export se za posledních šest let zdvojnásobil, tedy Indonésie. Eh, obyvatelstvo má nízký věkový průměr, je zde rostoucí střední třída a Indonésie nyní buduje například svůj letecký průmysl, kupuje letadla z Evropy a to je také součást rozvoje našich vztahů to ovšem eh, musí být doplněno také vztahy v oblasti politické. Smlouva obsahuje zcela zásadní články o lidských právech, o zbraních hromadného ničení, o drobných eh, ručních eh, smrtelných zbraních a tak dále. Prostě všechno to, co je v chartě Eh, Spojených národů a je zde také zmínka o ICC. Samozřejmě, že je to mladá demokracie, čili problémy tam eh, jsou, ale to máme v Evropě taky. A posílená spolupráce může být určitě eh, velmi užitečná. To znamená nyní, že eh, ASEAN eh, může být eh, organizací, jež prostřednictvím se budou šířit v regionu demokratické hodnoty. A Indonésie tedy může mít diplomatickou roli a může se hrát roli modelového příkladu. Velmi významným partnerem je Indonésie v oblasti řešení globálních bezpečnostních výzev, zejména v oblasti jeho východní Asie. Patří k tomu například také bezpečná mořeplavba, ale třeba také těžba dřeva, klimatické změny. Problémů je stále mnoho. Indonésie samozřejmě není imunní eh, k různým eh, změnám, eh, které probíhají zejména v muslimském světě. Mm, také se to týká narůstání různých extremistických skupin. Čili boj proti terorismu v souvislosti s Indonésií je naprosto zásadní. Pamatujeme si ještě bombové útoky na Bali proti cizincům. Čili práce je mnoho. Ale můžeme se navzájem učit například v oblasti boje proti korupci. Eh, určitě eh, prostředky, které se v korupci rozplynuly a jejich získávání zpět, to je věc, eh, ve které můžeme poradit. Samozřejmě to také se týká Eh, řízení eh, organizací, společnosti a tak dále. No a pak je tady oblasti lidských, oblast lidských práv. Já jsem tam na vlastní oči viděla aktivisty za lidská práva a občanskou společnost a to všechno se úžasně rozvinulo mají tedy značnou sílu, využívají svobodných médií, prostě je to všechno velice živé. A myslím si, že eh, poslanci indonéského parlamentu, jakmile se doslechli, že my budeme sepisovat tuto zprávu, okamžitě se nabídli, že přijedou a eh, že s ním budeme moci podiskutovat o konkrétních otázkách. Určitě projevili velký zájem eh, v tom smyslu, že by tato smlouva mohla být eh, velkým impulsem pro naše další vztahy. Také se zajímají o lidská práva, versus eh, terorismus. Čili eh, ta země je velice rozmanitá etnicky, jazykově, nábožensky, ale samozřejmě tu a tam právě, eh, jelikož Indonésie rozhodně není imunní vůči různým tendencím ve smuském světě. Dochází zde eh, k porušování lidských práv, plenění kostelů, pak je tady problém papuji, eh, který je možná poněkud intenzivnější, ale musíme říci, že kolegové z indonéského parlamentu jsou opravdu velice ochotni s námi o všech těchto problémech debatovat. Já bych tedy ještě na závěr řekla, že tato dohoda by měla být eh, rozšířenou dohodu o partnerství, jaksi před stupněm této dohody o užším partnerství, poněvadž stále ještě máme bariéry v obchodě, v investicích a tak dále. Domnívám se, že tato smlouva bude určitě velmi užitečná, protože v případě Indonésie jde o velmi strategického partnera. Děkuji, paní zpravodajko. Nejdříve dáme slovo stínovým zpravodajům za politické frakce. Jako první má slovo paní Omen Ruiten. Děkuji, pane předsedo. Pojď. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych eh, chtěla poděkovat paní Gomeš za tuto zprávu. Děkuji za všechny informace, které jste nám poskytla. Já plně souhlasím s vašimi slovy. Pane předsedo, toto je první dohoda se zemí ASEANu, kterou jsme uzavřeli. A vzhledem k tomu, že je to první dohoda, tak si musíme uvědomit, eh, že je to vedeno tím, že Indonésie je nejen velká země, ale je to také země, která se velmi dynamicky vyvíjí a právě proto my máme s Indonésií velmi dobré bilaterální vztahy. A je důležité, abychom měli dobré vztahy s touto velkou zemí. Musíme tyto vztahy naopak ještě zintenzivnit. Pokud tuto dohodu podepíšeme, bude to znamenat, že chceme podpořit hospodářský a obchodní rozvoj. Chceme pracovat intenzivněji na všech úrovních eh, spolupráce. To je tak pokaždé, když podepíšeme nějakou dohodu a to je dobrá věc, protože to přináší prospěch oběma stranám. Je to důležité jak pro Indonésii, tak i pro nás. Je to dobré pro indonéské občany, ale i pro občany Evropské unie. A já si myslím, že ve zprávě, kterou předložila Anna, je celá řada věcí. Jak nám právě vysvětlila, kde se může situace ještě zlepšit? A jedná se o respektování náboženských menšin, boj proti korupci, role občanské společnosti a tak dále. A je důležité věnovat tomu velkou pozornost, protože takováto dohoda spočívá také na principech, eh, které my ctíme. A sice rovnost, vzájemná úcta, demokracie, právní stát, individuální práva a práva kolektivu. To vše musí být dodržováno a myslím si, že je dobře, ano, že požadujete, abychom na toto zaměřili veškerou svou pozornost. A po diskuzi s velvyslancem jsme oba dva dospěli k názoru, že je dobré ukázat, co se děje, ukázat té zemi, jakým způsobem se může rozvíjet, kde jsou možnosti dalšího rozvoje. Říkám, že je dobré nastavit zrcadlo, udělat takové schrnutí situace, ale mám pocit, že zpráva nebere vždycky dostatečně v úvahu problémy, které existují a to, že v posledních letech došlo k vývoji, který nebyl vždy jen pozitivní. Je zde ještě celá řada mezer, nedostatků a já se pokusím pracovat s vámi na tom, abychom identifikovali ty pozitivní elementy, které můžeme ještě více zdůraznit a podtrhnout, aby se situace lidí zlepšila a abychom se nezaměřovali jen na to, že popisujeme negativní prvky, ale řekneme, že jsou zde výzvy, které je třeba řešit, že je třeba, aby se situace zlepšila. A tam je několik bodů, které bychom možná mohli obsáhnout v pozměňovacích návrzích. Myslím si, že je třeba vyslat signál, že je třeba ukázat, že chceme konstruktivní spolupráci. A pokud to chceme, tak je nutné, aby to byla konstruktivní, vyvážená zpráva, ale je také třeba, abychom je stimulovali k tomu, aby oni sami chtěli dát věci do pohybu. A pokud se nám to podaří, tak eh, musíme nejen pomoci svým našim kolegům v Indonésii, kteří musí čelit těmto výzvám, ale myslím si, že i my v Evropě můžeme dobře využít této dohody. A uvidíme, jak to dopadne s tou ratifikací ve Francii a v Řecku. Děkuji paní Omen Reuten. A nyní má slovo pan Watson. Thank you, chairman. I too would like... Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji Aně Gomez za její zprávu a také souhlasíme s tím, co jste říkal na začátku. Skutečně trvá velice dlouho, než eh, je tato věc eh, schválena. Začalo se s tím v roce 2007, bylo to podepsáno v roce 2009 a stále ještě to máme na stole. Potřebujeme tlačit na radu, nebo aby v radě se tlačilo na ty země, které ještě neratifikovaly. Ani Francie, ani Řecko ještě neratifikovaly tuto dohodu. A e, Chorvatsko samozřejmě musí tuto e, dohodu ratifikovat, ale to by neměl být problém. To je nepřijatelné ve chvíli, kdy máme velkou nezaměstnanost v Evropě a odkládáme podepsání takovéto dohody, protože to by mohlo přinést investice a pracovní místa členským státům EU a také nové příležitosti. Můžeme z takovéto dohody hodně získat a měli bychom skutečně tvrdě pracovat na tom, abychom se vyhnuli jakémukoliv spožďování. Jedna z věcí, která se líbí mé politické skupině na této zprávě, je dialog mezi EU a Indonésií o lidských právech. To je úspěšná věc. Už eh, tento dialog proběhl po třetí. Eh, naproti tomu Indie eh, odložila dialog eh, v této oblasti, eh, takže myslím si, že vývoj v Indonésii naproti Indii je pozitivní a tento dialog by mohl zlepšit situaci lidských práv v této zemi. Souhlasíme s Anou eh, Gomez, že nedávné Nedávno schválený zákon o masových organizacích by mohl představovat obavy pro občanskou společnost a organizace občanské společnosti. Nicméně teprve uvidíme, jaký bude dopad tohoto zákona. Byl schválen teprve před několika měsíci a ještě není jasné, jak bude fungovat a jaký dopad bude mít. My bychom samozřejmě chtěli sledovat tento dopad. Také souhlasíme s Anou, že existují určité obavy, pokud jde o náboženské menšiny. V této zemi je v ústavě ukotvená svoboda vyznání, ale i indonéská vláda, vláda by asi uznala, že je třeba učinit další kroky, aby se rozšířila tolerance v oblasti náboženského vyznání. Eh, nehovořím jenom o eh, křesťanství nebo Ahmadiyya. Problémy nejsou až tak v legislativě, ale spíše na místní úrovni, pokud je o implementaci politiky. Nicméně uznáváme, že došlo k pokroku a to navzdory tomu, že není snadné pro vládu, aby v této oblasti byla aktivní. A máme také obavy, stejně tak jako ostatní politické skupiny, pokud jde o korupci a praní špinavých peněz. To jsou vážné obavy. A další obavou je eh, stále ještě role, kterou hrají eh, ozbrojené složky v ekonomice. Eh, Indonésie nicméně na G20 se slíbila, že bude řešit tento problém například eh, automatickým vyměňováním informací o daních, eh, také podporou daňové transparentnosti. Myslím si, že Evropská eh, unie by měla také uznat tento pokrok. Pokud jde o aktiva zločinců z Indonésie. Určitá aktiva byla se podařilo převést do Evropské unie. A myslím si, že to je také oblast, kde je potřeba učinit další kroky. Jsou tři malé oblasti, kde bychom chtěli rozšířit návrh zprávy. Já předložím pozměvací návrhy v tomto směru. Za prvé chceme zdůraznit některé body týkající se obchodu a investic. Za druhé chceme zdůraznit důležitost spolupráce v oblasti energetiky především v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů. Indonésie má eh, obrovský potenciál v této oblasti, který není využit. A za třetí chceme podporovat spolupráci v cestovním ruku, ruchu a také v dopravě a ochraně moří. Eh, můžeme si vyměňovat nejlepší zkušenosti, pokud je o ochranu moří. Nevládní organizace vyjádřili obavy, pokud jde o ničení koralových útesů prostřednictvím eh, lovu ryb za použitý dynamitu. A myslím si, že by bylo dobré, aby došlo k oficiální výměně informací a také k výměně odborníků v této oblasti. Také žádáme o intenzivnější výměnu mezi lidmi. A v této oblasti zdůrazňujeme důležitost stáží Erasmus Mundus, které by mohly být využity k rozvoji takovéto výměny, eh, která může být velice bohatá eh, nejenom eh, z hospodářského hlediska. Děkuji. Děkuji, pane Bocne, a slovo má pan Butegofer. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se přidat eh, k těm, kteří pogratulovali Aně Gomez k této vynikající zprávě. My se vydáváme podobným směrem. Eh, Kolegové někteří hovořili dlouho, já budu stručný, chci zmínit jenom tři stručné připomínky. Chápu, že Zpráva se soustředí na podporu partnerství mezi EU a Indonésií a v tomto kontextu se domnívám, že musíme zajistit, abychom nebyli vnímáni jako někdo, kdo příliš poučuje. A další bod, myslím si, že bychom se měli podívat na to, zda by bylo možné nějak silněji podpořit eh, občanskou společnost nebo dimenzi občanské společnosti. Děkuji. Ještě někdo jiný se hlásí? Pan Tanok? Děkuji jménem EKR bych chtěl pogratulovat Aně Gomez, která zná tuto zemi dobře. Myslím, že eh, vedla um, Eh, ambasádu v této oblasti a myslím si, že tuto oblast velice dobře zná. Poukázala také na to, jak důležitou zemí je Indonésie eh, známe historii, eh, byla plná konfliktů týkající se také východního Timoru. Zpráva je vyrovnaná, Indonésie je obrovská země, má mnoho obyvatel, má silný hospodářský růst, takže Evropská unie ji nemůže ignorovat a musí se snažit mít lepší vztahy ve všech oblastech s touto zemí, především v hospodářské oblasti a také v oblasti podpory demokracie a lidských práv. A to jsou ty nejdůležitější oblasti spolupráce. V Indonésii jsou problémy, pokud jde o otázky menšin. Minulý rok parlament vydal usnesení týkající se muslimské komunity Amadi Amadi. A Velvyslanec Indonésie mě ujistil, že situace se zlepšila. Já také situaci zkontroluji um, u vedení, které má tato organizace v Londýně. Nicméně je jasně vidět, že eh, vláda se snaží, má uměrněný, sofistický přístup, eh, snaží se vyhýbat extremismu, eh, muslimští klerici šíří umírněné povědomí mezi extremisty. Myslím si, že to je velice zajímavý přístup. Tito klerici jsou podporováni eh, vládou. Já si myslím, že to je eh, dobré. Celkově tato zpráva je vyrovnaná, já jsem v Indonésii nikdy nebyl, ale je to nesmírně důležitá země, chtěl bych se tam podívat. Eh, vztahy s touto zemí jsou velice zásadní, takže EKR podpoří tuto zprávu. Děkuji, pane Tanoku. Pokud se nehlásí nikdo další o slovo, tak ještě než dáme znovu slovo zpravodajce, rád bych dal slovo zástupci SVČ. Ale ještě dříve bych se rád zeptal, než si tedy vezmete slovo, tak byl bych rád, abyste si vyslechl, co vám chci říci. Mám otázku pro SVČ. Vzhledem k harmonogramu, který nám předložila zpravodajka a vzhledem k tomu, že už 25 parlamentů členských států ratifikovalo dohodu, tak by mě zajímalo, jaké jsou důvody, které tak zbrzdily poslání této dohody do Evropského parlamentu k ratifikaci. Je tam i obchodní část a přes neustále výzvy kolegy Broka, předsedy tohoto parlamentu, aby Evropský parlament byl konzultován, tak se nic takového nestalo. Měli jsme stejnou zkušenost s dalšími partnerskými dohodami, které parlament ratifikoval v prosinci minulého roku. Bylo to se Střední Amerikou a vícestraná dohoda s Peru a s Kolumbií byly uzavřeny v roce 2010 a teprve na konci roku 2012 Evropský parlament se k ně mohl vyslovit. Myslím, že by bylo žádoucí, aby tyto dohody, když budou tedy skutečně uzavřeny, když budou překonány všechny překážky, byly okamžitě předány Evropskému parlamentu, aby je mohl odsouhlasit. A nyní má slovo zástupce SVČ. Eh, <coughs> Děkuji, pane předsedo. Já zodpovím vaši první otázku. Vaši tedy poslední, která je tedy první. V mém vystoupení nemohu mluvit za členské státy. Je mi opravdu líto, že ten proces ratifikace partnerské dohody je zdržován, ale Chorvatsko nemusí tuto dohodu ratifikovat, takže to věc ještě usnadní. Takže to chci jenom vyjasnit, protože zde byly určité pochybnosti ohledně toho, zda by Chorvatsko mělo ratifikovat tuto dohodu. Není tomu tak. Chci také vyjádřit díky Evropskému parlamentu za to, že tak velmi rychle projednal případ Indonésie Zatím se na vás ještě rada neobrátila, nicméně vy už jste se tím začali zabývat a myslím si, že to velmi dobře odráží význam Indonésie. Pro nás je Indonésie klíčová, je klíčová v regionu. Už jsme předtím hovořili o ASEANu a myslím, že je jasné všem, že ASEAN bez Indonésie by nebyl stejnou organizací. A také zde zaznělo, že tato dohoda až bude ratifikována, bude první po Lisabonskou dohodou o partnerství a spolupráci. Byla první, která byla podepsána v jeho východní Azii svého času. Takže si myslím, že SVČ nahlíží na Indonésii jako na klíčového aktéra a čím dál důležitějšího partnera v globálním světě. EU a Indonésie sdílí celou řadu hodnot a myšlenek a klíčové aspekty dohody o partnerství a spolupráci nám umožní posunout naše vztahy na vyšší politickou úroveň. A to myslím, že je velmi dobře zachyceno ve zprávě Anny Gomeš, která je podle mě velmi vyvážená a my souhlasíme s celou řadou prvků, které jsou ve zprávě vyjádřeny. Důležité je také zdůraznit, že tato dohoda nám umožní rozšířit prostor pro rezortní spolupráci. A já jsem slyšel o různých oblastech dnes odpoledne, o energetice, klimatických změnách. Pokud je o klimatické změny, tak EU i Indonésie jsou v této oblasti progresivními hráči. Myslím si, že to je oblast, kde můžeme velmi dobře spolupracovat. Tato dohoda nám umožňuje rozšířit naši rezortní spolupráci. Další odvětví, které velmi dobře znám, to je otázka zahraniční politiky. Můžeme diskutovat o takových věcech, jako je Barma, Myanmar a tak dále. Pokud je o arabské jaro, tak Indonésie byla jedna z prvních zemí, která byla pozvána do Káhyry, takže to je také věc, kde bychom měli spolupracovat. Dále také klimatické změny. Já si ale myslím, že důležité je připomenout, že tato dohoda není koncem tohoto procesu. Je to pouze rámec nebo reference, je to stavební kámen a velmi důležitá je kvalita a obsah dialogu v našich vztazích s Indonésií. Ten příběh tady nekončí. Všichni, včetně Evropského parlamentu, kolegu v komisi a tak dále, budou muset přistoupit k různým rezortním otázkám, pokud jde o cestovní ruch, námořní spolupráci, Kolegové z Evropské komise budou muset na těchto věcích společně pracovat. Myslím si, že pokud jde o ratifikační proces, tak je pravda, že dva členské státy zatím ještě tuto dohodu neratifikovaly, ale já chci ujistit eh, tento parlament, že nejde o nic proti Indonésii, spíše jde o interní procesy, o technické záležitosti, takže si myslím, že ratifikace individuálních členských států by už neměla dlouho trvat. Rád bych jen eh, chtěl říci, že se těším na rychlou ratifikaci této dohody. Souhlas Evropského parlamentu je klíčový pro ratifikaci dohody s Indonésií. A chci znovu zdůraznit, že parlament k této otázce přistoupil opravdu velmi dobře. A ještě jednou chci poděkovat Aně Gomeš za vyváženou zprávu a těším se na další spolupráci s ní. Děkuji. Děkuji. A na závěr má slovo zpravodajka paní Gomeš. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za velmi konstruktivní přístup k této zprávě. Samozřejmě, jak víte, máme omezený počet slov, takže jsem musela vypustit téměř tolik, jako je v té zprávě obsaženo, takže proto je tam určitá také nerovnováha. Já jsem chtěla, jak říká Ria Omen, Reuten, aby to bylo co nejkonstruktivnější a jsem si jistá, že ve spolupráci s kolegy díky jejich pozměňovacím návrhům se nám podaří dát této zprávě správný tón, že to bude skutečně konstruktivní a poukážeme na oblasti, kde spolupráce může být velmi užitečná a to nejen pro jednoho z partnerů, ale pro oba. A je bez pochyby, že tato spolupráce bude přínosná pro obě strany, i když některé oblasti jsou složitější, především na politické úrovni. Já jsem hovořila o boji proti korupci, boji proti daňovým rájům, to je velmi důležité v Indonésii, je to důležité i pro nás eh, jako poučení ze současné krize. Jsou zde také oblasti, kde se musíme učit od Indonésie. Indonésie například ratifikovala umluvu o ochraně migrantů a jejich rodin a celá řada členských států to ještě neudělala, dokonce proti tomu mají námitky. Indonésie také velmi pragmaticky přistupuje k otázce uprchlíků a žadatelů o azyl, velmi dobře spolupracuje s UNHCR a doufáme, že ve spolupráci s novou australskou vládou se vyřeší celá řada záležitostí. Je třeba podporovat Indonésii v jejím přístupu. Je to podle mě velmi důležité, můžeme se od nich hodně naučit. A jak říkal Graham Watson, v oblasti klimatických změn, investic do obnovitelných zdrojů energie, to je velký potenciál pro spolupráci mezi EU a Indonésií. Vedle těch dalších odvětví, která zde byla správně zmíněna ze strany zástupce komise. Obrovského pokroku dosáhla Indonésie v boji proti pirátství. To je věc, které je možno dosáhnout pouze ve spolupráci s dalšími zeměmi v regionu. A já si vzpomínám, když jsem tam byla na začátku roku 2000, tak to byl skutečně velký problém. A teď se to vyřešilo právě díky velmi pragmatickému přístupu Indonésie, takže zde se opravdu můžeme velmi poučit od Indonésie a od spolupráce v rámci Indonésie. Já sama předložím pozměňovací zprávy, návrhy ke své vlastní zprávě, protože je tam celá řada věcí, které jsem musela vypustit kvůli prostorovému omezení, omezení délky zprávy, ale je tam třeba také udělat určité opravy. Evropský dialog mezi EU a Indonésií v oblasti lidských práv už byl zahájen. Myslím si také, že jedna z oblastí, která si zaslouží určité rozšíření, to je politická role Indonésie v regionu. Indonésie byla iniciátorem Fóra pro demokracii v Bali. Tam nejde jen o lidská práva, je to celá demokratická agenda, má to své dopady, jak jsme viděli v Myanmaru ale i v dalších oblastech, v dalších politických oblastech Indonésie hraje velmi důležitou roli a spolupráce v této oblasti pro nás může být jen přínosná. A velmi také souhlasím s tím, co říkal pan Butikofer, že bychom také měli nalézt způsob, jak dát občanské společnosti správnou roli, ten správný rozměr. Já jsem tam byla v květnu a hovořila jsem s různými představiteli občanské společnosti. A jsem si jistá, že to můžeme formulovat tak, že oni jsou konstruktivní, nicméně v Indonésii relevantní představitelé občanské společnosti jsou znepokojeni tím, že ta jejich role není dostatečná, takže myslím, že nějakým způsobem bychom to mohli naformulovat, aby to mělo svůj dopad. Velmi si cením podpory kolegů a těším se na jejich pozměňovací návrhy. Také ve spolupráci s indonéskými kolegy, kteří jsou ochotní přijít sem a hovořit s námi, například indonéský velvyslanec. a v době, když jsem byla na nizozemské ambasádě, tak jsem se s ním setkala, protože on tehdy pracoval na tajské ambasádě, takže si myslím, že je zde celá řada způsobů, jak zajistit, aby tato zpráva stimulovala ty státy, které zatím ještě neratifikovaly tuto dohodu, aby to udělali co nejrychleji, protože je zde opravdu obrovský potenciál pro rozvoj našich vztahů s Indonésií. Děkuji. Děkuji, ano. Rád bych také přivítal velvyslance Indonésie, který je tady a připomněl, že lhuta pro předložení pozměňovacího návrhu, pozměňovacích návrhů je 1. října 2013 v poledne. A nyní bod číslo 6, a to je rámcová dohoda mezi Evropskou unii a Arménskou republikou o obecných zásadách účasti Arménské republiky na programech Unie. V dubnu roku 2012 arménské úřady se začaly podílet na programech Evropské unie. To je důležitá dohoda, protože umožňuje arménské společnosti účastnit se výzkumných, technologických a vzdělávacích programů a přiblíží tak Unii občanům této země. A to samozřejmě je zasazeno v rámci cílů naší politiky sousedství, i když eh, víte, že této linii v uplynulých dnech došlo opravdu k velkému vývoji. Pan zpravodaj Poremba tady není, ale pan Tanok ho zastoupí, takže prosím, máte slovo, pane Tanoku. Děkuji, pane předsedo. Eh, jak jste řekl, zastupuji tady eh, ochořelého pana Porembo, našeho kolegu. My jsme ve stádiu uvažování o, eh, o tom, že tedy eh, prezident Sarkozy a Arménie se rozhodli, že tedy, eh, že se, že tedy Arménie se přidá k celní unii spolu s Ruskem. To my se domníváme, není úplně účel partnerství s EU. Eh, Jervan opakuje své odhodlání a potvrzuje své odhodlání pokračovat v modernizaci země a v reformách. Doporučení tak jak ho mm, předkládá pan Poremba jménem našeho výboru, je součástí strategie, eh, kterou eh, zavedla eh, politika Evropské unie pro partnerství, to je z března 2007, která umožňuje partnerským zemím zapojovat se do našich programů, aby mohli naopak mít eh, výhodu v podobě modernizace a tak dále. Zahrnují, zahrnuje to také kulturu, eh, životní prostředí, rozvíjení vztahů eh, mezi lidmi a tak dále. Není to totež jako asociační dohoda, která právě, na které se právě pracuje a tato asociační dohoda bude v listopadu projednávána ve Vilniusu. Já bych vás jménem eh, zpravodaje prosil, abyste toto nespojovali s nedávným rozhodnutím arménské vlády, tedy o tomto rozhodnutí o eh, zapojení se do eh, celní unie s Ruskem. Kdybychom se kvůli tomu obrátili Armenii zády. Eh, určitě bychom tím nahráli spíše Rusku. Spíše musíme hledat nové formy zapojení do Arménie, která chce zůstat aktivním účastníkem projektu Východní partnerství. Eh, samozřejmě pokračuje v reformách a je součástí eh, meziparlamentního schromáždění Euronest. Hovoříme nyní o protokolu eh, k této eh, dohodě a myslím, že bychom měli eh, podpořit. A samozřejmě toto doporučení má také vysvětlující prohlášení. Děkuji, pane Tanoku. A zahájíme rozpravu takže nejdříve dáme slovo stínovým zpravodajům pan Korbačev za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád podpořil stanovisko zpravodaje. Hlavně tady bychom neměli eh, spojovat současný politický vývoj v Arménii a eh, tlak ze strany Rusko na vstup do celní unie. Měli bychom eh, doporučit Arménii přístup do programu eh, financování tedy ze strany Evropské unie. Doplňuje to změny v tedy uvolnění vízového režimu. Myslím si, že by bylo eh, vhodným politickým signálem, eh, kdybychom se nepřestali tedy věnovat Arménii, kdybychom se k ní Eh, naopak otočili zády, tak asi by to eh, ještě více zkomplikovalo situaci současného arménského prezidenta. Já tady eh, podporuji doporučení pana zpravodaje. Nyní paní Luňaček. Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych za svou skupinu chtěla potvrdit, že pozici zpravodaje podporujeme. Tedy, že navzdory rozhodnutí eh, vstoupit do celní unie s Ruskem je eh, tento náš eh, program s Arménií účelný pomáhá lidem v Arménii, nikoli vládě. Takže v tom smyslu to podporujeme. Nicméně máme jeden problém, který se objevil už u uvolnění vízového režimu. A sice eh, není tady žádný rozdíl, a není to ani ve vysvětlujícím prohlášení, eh, není tam prostě rozlišování také, eh, pokud se týče arménských občanů, kteří jsou kteří tedy bydlí v náhodním Karabachu. Čili nerozlišuje se Eh, mezi Arménci z Náhodního Karabachu a z Arménie. Ovšem problém je tady v tom, že obyvatelé náhodní, národního, náhorního eh, Karabachu, kteří nejsou eh, arménskými občany, tak na ty by se to nevztahovalo. Protože my víme, že je to že Arménie okupuje 20 tedy této oblasti, které legálně patří Azerbajdžánu. Čili problém je, že my toto vlastně nemáme, nemáme podobné uspořádání s Azerbajdžánem. My jsme u eh, uvolnění vízového režimu eh, chtěli, aby se toto projednávalo pro obě země paralelně. Protože pokud eh, je to v jiných časových okamžicích, tak samozřejmě hm, v současné době arménští občané Eh, mají, mm, mají tady eh, výhodu a to je oproti Azerbajdžáncům a to se právě projevuje v náhodním Karabachu. Čili já si myslím, že mm, to bychom si měli vyjasnit a já bych velice ráda kdy nám komise sdělila, jaký je postup v případě Azerbajdžánu a také bychom prosili, aby to bylo zmíněno ve vysvětlujícím prohlášení, protože eh, jinak eh, naše pozice nemůže být eh, považována za konzistentní. Jinak samozřejmě podporujeme, protože chceme účast občanů z těchto zemí. Děkuji, pan Pagel. Já samozřejmě vnímám, že je výhodné, aby Arménie byla zapojena do programu spolupráce s Evropskou unii. To je nepochybné. Nemáme nejmenší zájem na izolaci Arménie Arménie má spoustu problémů se svými sousedy, s Tureckem, s Azerbajdžánem a je zde problém na Horního Karabachu. Nemyslím si ovšem, že se dá jednoduše a prostě říci, že tlačíme nebo někdo tlačí Arménii do ruské náruče, nebo že je, ji tlačíme do dalších věcí, jako je třeba eh, odchod ruských vojsk nebo mm, náhodný Karabach eh, nebo eh, zdůrazňování potíží tam, kde je snaha o nalezení problém, řešení problémů. Domnívám se, že je správné, abychom eh, na jedné straně vpustili eh, Arménii do účasti na našich programech a na druhé straně ovšem eh, rozhodnutí ohledně asociační dohody, to nebylo naše rozhodnutí, to bylo, to vyšlo ze strany Arménie a nebyl to jenom nějaké eh, politické prohlášení, bylo to závazné prohlášení prezidenta. Já si myslím, že eh, toto bychom měli mít eh, na paměti a neměli bychom Armenii vnímat jako oběť někoho třetího. To jsou jejich vlastní zodpovědnosti. Děkuji. Nyní pan Kirilov. Děkuji, pane předsedo. Vzpomeneme si ještě, že na posledním plenárním zasedání tato věc byla diskutována. A zazněly tam kritické tóny vůči ruskému tlaku. Nicméně podle posledních informací Eh, to vypadá, že tam toho eh, ruského tlaku nebylo tolik, že mm, to bylo rozhodnutí, které, k kterému došlo eh, víceméně bez tlaku. Nicméně souhlasím se zpravodajem, že bychom neměli Arméni, Arménii zavírat dveře, protože to by zase naopak byl tlak z naší strany. Čili já si myslím, že vše by mělo zůstat eh, otevřené. Mnoho, dokonce většina arménských občanů by byla skutečně ráda, kdyby mohla vidět další rozvoj eh, vztahu s Evropou. Týká se to i vztahu na úrovni jednotlivých občanů eh, s kulturní výměna, zejména pro malé lidi, mladé lidi a tak dále. Politicky je samozřejmě jasné, že se nemůžeme tvářit, že všechno je při starém. Nicméně i s tímto překvapivým rozhodnutím bychom měli nadále pokračovat ve výměně v kulturních programech a tak dále, v rozvíjení vztahu. A samozřejmě e, máme tady ten problém náhodního Karabachu, jak to zmínila paní Luňáčková, to se týká lidí, území, my prostě my eh, podporujeme status quo, což je tedy minská skupina, ze které ovšem celou tu dobu nic eh, nevzešlo. A my tam skutečně mm, především chceme zůstat politicky přítomni. Je to jeden z konfliktů na jich odkazu a také eh, v otázce podnětství. To jsou ty zamrzlé konflikty, tam se nic neděje. A teď eh, eh, my tady vlastně začínáme kritizovat jednotlivé země. Já nevím, toto je. Eh, tak to měli bychom si uvědomovat, že toto je Evropa, my jsme Velká unie a měli bychom tam mít určitou váhu. Já si myslím ovšem, že pokud se naše aktivita omezí pouze na návštěvy Catherine tak to nestačí. Děkuji panu Kirovovi, pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Já upřímně jsem velmi zdrženlivý, pokud jde o návrh zpravodaje, který jasně říká, že parlament schvaluje závěr protokolu. Jak to vidím já? tak eh, to, co Arménie udělala, to je opravdu radikální gesto. Putin není naším přítelem, takže volba je jasná mezi touto evropskou perspektivou na jedné straně a na druhé straně vztah s Putinem a jeho přáteli, kteří jasně v uplynulých měsících eh, zvyšují tento tlak. Já si myslím, že musíme rozhodně reagovat. Ne, že bychom tedy rovnou zavřeli dveře, ale musíme je nechat jen pootevřené, ne do kořán. Máli parlament schválit uzavření protokolu, tak to bude znamenat, že otevřeme dveře do kořán, jako kdyby se vůbec nic nestalo. A já si myslím, že to tak není. Že ta poslední rozhodnutí arménského prezidenta jsou jednoznačná. Toto spojenectví s Putinem je velmi nepřátelské gesto vůči Unii, takže já nebudu hlasovat pro ten text tak, jak tady je předložen a znovu opakuji, je to kvůli tomu, že je to politické gesto a my na něj musíme reagovat politicky, protože jinak nepomůžeme arménským občanům, protože my se k tomu stavíme tak, že s tím nemáme žádný problém, s tou radikální orientací Arménie na Putina, takže pokud se k tomu postavíme takto, tak zde není žádný rozdíl mezi tím, co dělá Putin a to, co děláme my. A já si myslím, že je zde veliký rozdíl mezi Putinovou vizí a evropskou vizí. Tak to je tedy můj pocit. Děkuji, pane Prado, paní Ludaček. Bohužel Nemáme zde zástupce Evropské komise. To je nám opravdu líto, nevím. Jestli se ještě někdo jiný hlásí o slovo, myslím, že to byl ještě pan Valžány. Pane Tanoku, vám potom ještě dáme slovo. Jenom jsme ještě chtěli dát slovo Evropské komisi, která tady ovšem není, takže předáme protest paní Ashton a požádáme zástupce komise, který je, myslím, na cestě, tak aby reagoval alespoň tedy na závěr. Takže pan Valžány má teď slovo a jako poslední pan Tano, který uzavře rozpravu. Prosím. Pan Vulianič, promiňte. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Už nějakou dobu se snažíme přesvědčit jeden druhého o něčem evidentním. Nemyslím si, že bychom mohli vyhlásit válku Arménii nebo něco takového. Pravděpodobně krok arménského prezidenta je pravděpodobně výsledek tvrdého nátlaku ze strany Ruska. A víme, jaká je současná situace. Ale bylo provedeno hodnocení a Armenie se rozhodla, jak se bude chovat v budoucnosti. Je na nás říci, zda přijímáme toto rozhodnutí. Je to jejich rozhodnutí. A mají právo toto rozhodnutí učinit. Máme dvě skupiny sousedů. Ty, kteří mají eh, větší evropské aspirace a budou se snažit stát členy EU v dohledné budoucnosti. A potom je tu druhá skupina, to jsou ti, kteří eh, tyto ambice nemají. Arménie je v současné době v té druhé skupině. Myslím, že nemůžeme říci, že nebudeme mít žádnou spolupráci či dobré vztahy nebo komunikaci s touto druhou skupinou zemí. se zeměmi, které nemají žádné další evropské aspirace. Jsou to především nyní země eh, východního partnerství, eh, jsou tam Ukrajina, Moldavsko a další. Ve chvíli, kdy se rozhodli jinak, eh, můžeme mít stále s nimi nějaké vztahy. A podporuji to, co se snaží říci zpravodaj. nemůžeme a předpokládám, že to také neuděláme, se otočit zády ve chvíli, kdy nám někdo řekne ne. Existují různé druhy vztahů, které můžeme podporovat a které mohou být přínosné pro obě strany ve vztahu se zeměmi, jako je Arménie. Jsou zde ještě jiné země, které určitě budou v podobné situaci v budoucnu. Nechci, abychom byli v tuto chvíli příliš tvrdí vůči Arménii. A protože by se to mohlo stát precedentem pro další kroky v budoucnu. Nyní pan Tenok. Senora Ještě paní Lunaček. Děkuji. Já jsem chtěla reagovat na to, co jste řekl o tom, že měl přijít někdo z komise, aby nám to vysvětlil. doufujeme, že nějaký zástupce bude. Nicméně už máme prohlášení komise. Paní kolegě Nils žádala o vysvětlení týkající se víz. Komise nicméně nereagovala dostatečně. A pan Tanok zastupuje pana Porebu a já bych mu řekla jednu věc. Já se domnívám, že by bylo dobré, aby ve vysvětlujícím prohlášení pan Poreba vyjádřil naši obavu e, týkající se občanů v Náhorním Karabachu. Pane Tanoku, jestli dobře pamatuji, vy jste byl tím, kdo zmínil problém lidí s ruským pasem v Abcházii. A já si myslím, že bychom zde měli podobnou zmínku, pokud je o Arménii a Náhorní Karabach. Takže prosím, předejte tento požadavek panu Porebovi, aby ve vysvětličním prohlášení zdůraznil naši obavu týkající se Náhorního Karabachu. Pan Tenok. Ano, já předám tento požadavek, ale já to nepodpořím, abych byl úplně upřímný. Vaše interpretace mezinárodního práva neodpovídá tomu, co parlament opakovaně řekl, pokud jde o otázku Náhorního Karabachu. Vždy jsme říkali, že zde Eh, dochází k okupaci okolních um, oblastí až náhorní Arab- Karabach má uh, problémy se teritoriální integriko, integritou a uh, sebeurčením. Nemáme jasnou, jasný postoj um, jako parlament k tomu, zda náhorní Karabach je okupovanou oblastí. Uh, a jde spíše o okolní oblasti. Já osobně jsem v náhodním eh, Karabachu nebyl. Pokud bych tam byl, tak eh, Azerbajdžán mě eh, prohlásí za persona non grata. Nemyslím si, že je tam mnoho Arménců, takže Myslím si, že váš postoj je poněkud akademický, eh, především s ohledem na to, jaký postoj eh, měl vždy parlament. Takže já eh, nedoporučím panu Porebovi, aby přijmul váš návrh, ale můžete předložit pozměňovací návrh. Pokud je k tomu co říkal pan Preda, nesouhlasím s tím, a protože se zde odráží sovětský přístup já si eh, já vím, že přednedávnem eh, se zmiňovalo, že Island eh, chce svým způsobem útočit na ekonomické zájmy EU. Já se nedomnívám, že takovýto přístup v kontextu Arménie je správný. Já si jsem eh, jistý, že eh, rozhodnutí arménského prezidenta bylo těžké. Určitě zde bylo, eh, byl velký tlak ze strany Ruska. Nicméně ta myšlenka stát se přítelem Ruska a tudíž nepřítelem Evropské unie je podle mého názoru trochu zjednodušená. Myslím si, že musíme nechat otevřené dveře Arménii, pokud je to možné. Udělali toto strategické rozhodnutí vydat se jiným směrem, ale v budoucnu budoucnosti se věci mohou změnit, takže myslím si, zavřít nyní dveře by bylo naprosto nepřiměřené. Pane Tanoku, paní Lunáček si ještě chce vzít slovo. Ano, ještě jednou. Pane Tanoku, já o vás vím, že vy říkáte, že jste přítelem Arménie, ale tady nejde o otázku přátelství, tady jde o principy, o postavení, pozici tohoto parlamentu. Vy tedy předáte tu mou žádost panu Porembovi, ale já bych požádala i ostatní stínové zpravodaje, abych mohla předložit stanovisko. Vím, že nemůžeme předkládat pozměňovací návrhy k vysvětlujícímu prohlášení. Je to tak? Tak vzhledem k tomu, že to tak není možné, tak bych požádala stínové zpravodaje ostatních frakcí, zda by tedy souhlasili s písemnou žádostí pro pana Porembo, aby to zahrnul do vysvětlujícího prohlášení. Prostě takové to znepokojení, jak jste slyšel, pane Tenoku, má frakce podporuje účast Arménie na programech Unie. My neříkáme, že jsme proti, ale je zde tento problém Národního Karabachu, který není vyřešen, takže si myslím, že bychom měli vyjádřit určité znepokojení ve vysvětlujícím prohlášení. Takže se obrátím na ostatní stínové zpravodaje a požádám je o to, aby podpořili tu mou žádost pro pana Porembu. To je jediné, co mohu udělat. Bien, muchas gracias. Děkuji, myslím, že tím jsme uzavřeli rozpravu o tomto bodě. Chtěl bych jen připomenout, že lhuta pro předložení pozměňovacího návrhu, pozměňovacích návrhů vyprší 25. září ve 12 hodin. A teď uděláme přestávku na 8 minut. A potom se vyslechneme prohlášení vedoucího delegace EU v Nigerii. Paní Lunáček, omlouvám se, ale říkal jste, že lhůta je až k 25. září, ale já jsem právě říkala, že zde nebudou žádné pozměňovací návrhy. Předseda sekretariát to interpretoval tak, že je možno předložit pozměňovací návrhy k vysvětlujícímu prohlášení k textu. To je možné tomu právnímu textu členové výboru mohou předložit pozměňovací návrhy k textu a ta lhuta vyprší 25. září. Dobře, takže teď si uděláme na pár minut přestávku a v pět hodin začne schůze s vedoucím delegace v Nigerii.